Milí kolegové, zahajuji naše jednání s drobným spožděním. Měl jsem čekat na potvrzení předsednictva, že kompromis, ke kterému jsme dospěli, byl schválen předsednictvem parlamentu, což se právě stalo. A dokumenty, které to stvrzují, mi byly předány. A vy jste tam byl. Můžete to potvrdit. Děkuji. Takže nejsou-li námitky, považuji návrh pořadu jednání za schválený. Co je obsahem? Jsou to přílohy 1 a 2, které budou předmětem našeho hlasování za několik chvilek. Takže rozhodnutí koordinátorů koordinátorů jsou ve spise našeho zasedání a pokud nemáte námitky, tak je považuji za schválené. Než přejdeme k hlasování o návrhu rozpočtu pro parlament v roce 2019, dám slovo Eider Garjazabal pro záležitost Caterpillar, co se týče Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Prosím, Eider. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně vím, že máme před sebou dlouhé a důležité hlasování a obdrželi jsme, pane předsedo, novou žádost z globalizačního fondu, což nám předali belgické orgány, pokud jde o propouštění zaměstnanců ve firmě Caterpillar. Dostali jsme žádost v roce 2015 na propuštění 13 osob, to bylo 2 miliony 800 tisíc euro. A nová žádost nám je zaslána na 2287 zaměstnanců, což bude představovat 4 miliony, tedy celkem to bude 7 milionů 750 tisíc euro. E, to propouštění souvisí se snížením vývozu a také se měnící se cenou ocely a velmi dravou konkurencí čínského trhu. Ale myslím, že je důležité zdůraznit, že i když tato propouštění byla rozhodnuta firmou Caterpillar, tak podnik samotný nebyl ztrátový, naopak byl v zisku. Takže je to podnikatelské rozhodnutí, které může být předmětem pochybností. Naším cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je pomoci zaměstnancům, aby co nejrychleji našli místo na trhu práce. Pět kroků je naplánováno doprovázet je při vyhledávání práce, kval, odborná příprava, podpora místních orgánů pro podnikání, eh, dotace podnik, vytváření nových podniků a za páté také financování dalších aktivit souvisejících s vyhledáváním práce. Tento globalizační fond se netýká pouze zaměstnanců propuštěných, ale 300 mladých pracovníků budou předmětem pomoci. Zatím nemají pracovní místa a ti by mohli také dostat prostředky z tohoto fondu. Takže nyní očekávám vaše příspěvky. Děkuji paní Gardia Zabal. Pan Dupré požádal o slovo. Děkuji předsedo. Chtěl bych poděkovat Eider Gardia Zabal za kvalitní zprávu, kterou nám předává a chci vyzvat kolegy, aby pro ně hlasovali. Chci zdůraznit význam Caterpillaru. To byl strategický podnik v regionu města Charleroi, které prošlo rozsáhlou restrukturalizací, přišli o ocelářství, přišli o doly už předtím, přišli o strojírenství, takže zaměstnanost je pouze 52% v tomto regionu. A HDP v provincii Eno je mnohem nižší než evropský průměr. A přitom jsme v samém srdci Evropy. Uh, takže bylo to, byla to velká tragédie v regionu, který zažil restrukturalizaci v roce 2014, kdy 14 zaměstnanců bylo propuštěno. Ale vrátila se naděje, protože v roce 2015 Caterpillar znovu začal investovat. A v září 2016 pouhým sdělením nadnárodní podnik ze Spojených států oznámil, že uzavírá výrobu bez jakéhokoliv jednání s belgickými úřady. Takže to byla skutečná katastrofa v tom regionu. A přes strukturální potíže ehm, regionální a místní orgány se snažily vytvořit programy rekvalifikace a nalezení nových pracovních míst. Takže, milí kolegové, je to vlastně příkladné pro dopady globalizace z důvodu velmi náročné restrukturalizace, kde dochází k velkým sociálním problémům a s tím se můžeme těžko smířit. Je to už vlastně druhá vlna žádostí a pan Zdechovský předsedající, já bych eh, asi věcně souhlasil s tím, co tady bylo řečeno, jenom bych chtěl pomoct, že musíme zajistit, aby ty finance, které tam pošleme, byly smysluplně využity. Eh, eh, takový základní přínos vidím především v odborné přípravě, návratu do vzdělávacího procesu a přípravě třeba těch zaměstnanců na podnikání, po případě těch mladších na možnost tvoření startupů. upů Eh, za, zásadní věc tady vidím zapojení eh, valonské vlády a její veřejné služby zaměstnanosti, která se eh, vlastně zavázala, že tuto aktivitu a tuto naši pomoc budou spolufinancovat. A to si myslím, že je velmi u těchto projektů a u těchto rozhodnutí důležité. Takže abych to schrnul, já částku 4 miliony 621 616 eh, euro tedy nepovažuji za zbytečnou a věřím, že pomůže k, eh, k integraci pracovníků eh, Caterpillar do belgického pracovního trhu. Merci, merci. Děkuji, milý kolego. Nevidím další žádosti o slovo. Takže Eider závěrem. Vše bylo řečeno. Upřesňuji, že po této výměně názorů pozměňovací návrhy budou předloženy nejpozději 18. dubna ve 12 hodin, to je ve středu v poledne. A hlasování v rozpočtovém výboru nastane 23. dubna. A potom budeme na plénu s tímto návrhem 3. května. Bude to mini plenárka v Bruselu. A nyní se dostáváme k návrhu rozpočtu pro parlament podle zprávy Paula Rubiga. Prosím, zasuňte své hlasovací karty do hlasovacího zařízení, abychom si provedli zkoušku. Zahajuji hlasování.

Nejdříve příloha jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Příloha dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Příloha dvě schválena. A nyní přistoupíme k eh, řadě pozměňovacích návrhů. Vidíte, že pozměňovací návrhy 12, 13, 14 odpadly z důvodu schválení předsednictvem a předcházejícím hlasování pozměňovací 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací 21 a 22 ke stejné věci, kdo je pro, kdo je proti, Ověříme si to elektronicky, zahajuji hlasování. Paní Toma má problém. Funguje to? Nefunguje. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy, 13 hlasů bylo proti. 20 na 22 to byly tedy tyto pozměnce návrhy. Pozměnce návrh 23, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 24 odpadá. 25, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 26, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, kompromis 1 je schválen. A přecházíme k 32, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 34, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 36, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ověřit. Tak 43. 43, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Zamítnuto. 44, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 45, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 46, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 47, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 hlasů proti 14. 48, kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. 104, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 49 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, kde proti. Ověříme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 ku 15. 50 odpadá, 60 taky. 51, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 59 odpadá. 52 s ústním pozvacím návrhem technického charakteru. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 54, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 55, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 56, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 57, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 114 odpadá, 58 taky, 61, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 62, s ústním pořadným první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, první část schválena, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, myslím, že je to zamítnut, ale ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 19 ku 17. Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 2 je schválen. A nyní přecházíme ke kompromisu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to elektronicky. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Schází jeden hlas. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 19 ku 15. Přecházíme k pozměňovacímu ústního pozměňovacímu návrhu pana Rubiga k odstavci 25a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20 k 18. Šede 76, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. 76. Hlasovali všichni. Schází jeden hlasující. Končí hlasování. A je to schváleno 22 ku 14. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 91. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 82 staženo. Přecházíme k ústnímu poznacenému paní Gardia Zabal a skupina SAD. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, ověřujeme. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Dva nehlasovali. Končí hlasování. A je to schváleno 18 ku 16. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Ústní pozornací návrh pana Dubiga. Pan předseda se omlouvá, ale ano. Odstavec 27a. Kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto, ale Ověříme to za hlasování. Jeden chybí, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto 21 ku 15. 92, eh, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 94, kde pro, to je ústní pozdělací návrh, paní Karazabal a skupiny SAD, kde pro, proti, drželi se, přijet, přijato, ale ověříme to radši elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Jeden z vás nehlasoval. Končím hlasování. Přijato 21 k 15 a dva se zdrželi. A nyní přecházíme k pozměňovacímu 95, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 96, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 97 jde pro, proti, to eh, ověříme elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 24 ku 12. 98 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99 jde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 5, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 102 s ústním pozměňovacím návrhem pana Ormana a skupiny SAD. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 106. Kdo je pro? Chcete to ověřit? Ověříme 105. Můžete hlasovat. Je tady jeden CPP e navíc. Teď už to je správně. Končím hlasování. Přijato 23 ku 14. 106. Kde pro? Proti. Drželi se Přijato. 107, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108 odpadá, 109 odpadá, 110, kde pro? kde proti? Zdrželi se? Přijato. Sto jedenáct odpadá. 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Podle mě přijato. A teď jsme u vodních ustanovení. Poznací na číslo 1, kde pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné, takže elektronicky to věříme, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 27 proti 9 pro. Prosím, zvedejte ruce, ať vím, jak hlasování vypadá. Teď pozměňovací návrh číslo 2, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 3, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 4, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 5, kde pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Číslo 6. Ověříme pětku. Tak prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 24 ku 14. Poznací návrh číslo 6. 7 a 8, ty mají eh, stejný účel, kde pro, proti, drželi se. Přijato. 9. To je technický, to si nevyžaduje hlasování, takže 10. Kde pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Jmenovitě můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování a práva byla přijata. 33 hlasů pro, 5 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji eh, a blahopřeji panu zpravodajovi Rubigovi. A nyní, vážení kolegové, pro ty z vás, kteří mají špatné svědomí, protože nemohli být na schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu, tak výbor pro rozpočtovou kontrolu zasedá právě teď o patro výš, výš ve VIK 200. Má někdo něco k bodu různé? Nevidím, takže tím pádem naše schůze končí.